hlasovat zítra. Další bod na pořadu jednání je zpráva Damian Dragiči, vyučování o EU ve škole. A zpravodaj má slovo na čtyři minuty. Vážený pane předsedo, já vám děkuji za slovo. Momentálně evropští občané mají jenom omezené znalosti Evropské unie a toho, jak její instituce fungují. Výzkum Eurobarometru v roce 2014 uvádí, že 71% evropských občanů má pocit, že nejsou dostatečně dobře informováni o EU a 44% má pocit, že jenom omezeným způsobem vědí, jak Evropská unie funguje. A co je ještě více znepokojující, 52% Evropanů se domnívá, že eh, jejich hlas v EU sám. A v této situaci se nebudete divit, že eh, občané se tý, cítí odcizeně od evropského projektu a to čím dál tím více. Jsou čím dál tím euroskeptičtější a eh, rozhodovací proces EU vidí eh, jako proces demokratickým deficitem. Posílení dialogu o EU v našich školách a dalších vzdělávacích zařízeních je proto zásadní, proto abychom překonali tu e, propast mezi EU a jejími občany a abychom obnovili jejich důvěru v cíle a potřebnost evropského integračního procesu. A to je ještě důležitější v souvislosti se stávající uprchlickou krizí a hrozbami pro e, stávající lidská práva a demokracii, například v souvislosti s teroristickými útoky. Jde o to eh, ve škole eh, formovat eh, aktivní znalé občany v čím dál tím složitější multikulturní integrované Evropě a vybavit všechny dobrými znalostmi EU a dobrým porozuměním tomu, jak EU funguje. To znamená skutečnou přidanou hodnotu. Evropský rozměr vzdělávání by měl také vést žáží k tomu, aby pochopili, jak EU ovlivňuje jejich zemi a vlastně jejich aktivity. Díky tomu si budou schopni udělat informovaný, vyvážený e, názor, využívat svých e, práv a povinností, e, ocenit diverzitu, e, mezikulturní a mezináboženský dialog a budou aktivními a zodpovědnými občany. Proto by EU měla být, být více Eh, vidět, jak eh, v nejrůznějších školních pomůckách i ško- eh, jiných aktivitách, včetně neformálního celoživotního vzdělávání. Výuka o EU by měla zohledňovat roli členských států v rozvoji Evropské unie a také vliv EU na dění v jednotlivých státech. A v tomto kontextu bych rád pod podtrhl význam evropského rozměru v výuce dějepisu, uvědomování si významu minulosti a e, kritické vzpomínkové kultury založené na evropských hodnotách. Dalším důležitým aspektem je poskytnutí e, daných kompetencí těm, kdo se učí, e, aby mohli náležitě fungovat v pluralitních demokratických společnostech uvědomovali si eh, i jiné kultury a demokratické hodnoty a lidská práva. Eh, většina členských států zařadila určitý evropský rozměr eh, do svého vzdělávání, ale jsou zde jisté nedostatky a mělo by se udělat více, například co se týče metodiky, kurikuly a podobně. A proto zpráva vyzývá členské státy, aby eh, eh, kriticky pohlédli na eh, své osnovy a zvážili možnost poskytnout více informací EU těm, kdo se učí, ale i těm, kdo vyučují, jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání a také, aby využili plně veškeré evropské nástroje a možnosti financování. Máme zde nejrůznější evropské eh, programy, které by měly být využity pro aktivní evropské občanství, eh, kulturní uvědomění a další. Proto vyzýváme k adekvátní podpoře těchto programů, zlepšení možnosti mobility, zaměření se na učitele, na mladé lidi z nejrůznějších socioekonomických prostředí i různé zranitelné skupiny. Platformy jako e School Education Getaway a e a různé výukové pomůcky související s EU a výchovy občanství jsou také důležité. Vyzýváme komisi, aby nadále podporovala členské státy při eh, rozvoji evropské dimenze v výuce, také vytvořením společného rámce a pokynů v oblasti eh, výuky o EU a předávání informací o EU různým aktérům a občanům. Já bych chtěl poděkovat eh, našemu výboru i stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Děkuji. Dámy a pánové, mám pět minut na každý a mám tu osmnáct žádostí o slovo. Tak prosím, pět pochopte, že nebudu moci dát slovo každému. Jako první hovoří Teresa Komodí Garcia. Grazie, sir president waqt li niċċelebraw id-diversità Ewropea nirrikonoxxu l-valuri u l-għanijiet komuni bejnietna. Když eh, oslavujeme evropskou rozmanitost, eh, zároveň také chápeme naše společné úkoly a cíle. Ve světle hrozeb, eh, které nás všechny ohrožují, je zásadní, abychom lépe vysvětlovali mladým lidem naše možnosti, protože ti si zaslouží účastnit se uh, naší společné evropské cesty. Studenti chtějí mít příležitost eh, vzít si Evropu za svou. Už eh, jsou vzdělávání v evropských záležitostech, eh, ale je třeba jít ještě dále, než je pochopení evropských struktur. Musíme dát studentům i učitelům odpovídající nástroje, proto by EU měla více přispívat k celoživotnímu vzdělávání učitelů. Měla by poskytovat normy, také síť pro šíření nejlepších postupů a poskytnou také učitelům digitální materiál a e-learningové platformy. Děkuji mnohokrát a nyní Viorica Dančila. Mulțumesc, domnule președinte. Edukace je baza societății. Děkuji vám, pane předsedo. Vzdělávání je základem společnosti a chci poblahopřát panu zpravodaji za jeho přístup včet, aby se zahrnulo vyučování Evropské unie do rozvrhu škol a vyměňovaly se osvědčené postupy. Jako členka výboru Agri bych ráda podtrhla jeden aspekt této zprávy a sice skutečnost, že Evropská unie by měla dostat stále všem výzvám, kterým čelí a členské státy by měly usilovat o harmonizaci výukových programů právě v souladu těchto výz, těmito výzvami. A vzdělávání i v zemědělské oblasti by mělo tvořit jeden z hlavních komponentů programu pro vzdělávání. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně a nyní Ilhan Kičuk. Yeah pane komisaři vážení kolegové mnozí občané nemají dostatečné znalosti ohledně hodnot na nichž je eu založena neví jak funguje eu a její instituce a jak ovlivňují jejich země a jejich aktivity. ne všichni vědí jak eu přispívá k našemu každodennímu životu a aby to nastalo, musíme jim prakticky vysvětlovat našim občanům, co EU dělá pro každého z nás. Musíme posílit vyučování o EU v našich školách, asociacích i ve veřejných prostorách je to důležité především v globalizovaném světě, který čelí bezprecedentním výzvám. Vyučování o EU by mělo odrážet složitý vztah mezi Evropskou unii a jejími členskými státy. Mělo by být všem občanům jasné, že EU byla vytvořena jejími členskými státy, které mají svou osobitou historii a různé kultury. Já si myslím, že potřebujeme integrovaný přístup ke vzdělávání. Děkuji a nyní má slovo na minutu Zoltán Balčo. Elnök úr, köszönöm a szót. Az uniós ismeretek oktatás... Pane předsedo, děkuji vám. Vyučování o Evropské unii bylo dobré, kdyby to nebylo jednostranná propaganda, ale kdyby mladí lidé dostávali skutečný obrázek Evropské unie, ale zpráva tento názor neodráží. Efektivita studie Evropské unie by měla překlenout definit, deficit znalostí a přispívat k odstraňování demokratického deficitu, ale to není žádný pocit, ale skutečnost. Euroskepticismus není žádná choroba, a proto nejsou ani ti, kteří nejsou pro budoucnost Evropské unie nějací špatní lidé. Samozřejmě tady ve zprávě se odráží, že potřebujeme multikulturální společnost, ano, je ale třeba sice zajistit jednotu v mnohosti, ale to, co je tady ve zprávě, není, není v pořádku. Děkuji a není Izabela Renault. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Abychom se cítili skutečně Evropany, tak si myslím, že občané musí znát Evropskou unii. To znamená, především občané musí mít k dispozici všechny nástroje, materiální a intelektuální, které jsou za tímto účelem potřebné. Znamená to na pomoci kritické úvaze o historii integrace a o současném evropskému spořádání. Znamená to podporovat především konkrétními pozitivními příklady a propagovat eh, základní práva a hodnoty. Znamená to také vysvětlit institucionální složení, také rozhodovací procesy, které nejsou jednoduché a také dopad EU eh, e na každodenní život občanů. Pouze tak eh, budeme moci formovat evropské občany, kteří si budou vědomi E, těchto záležitostí a budou také usilovat o snížení demokratického deficitu, který vyplývá z tohoto vztahu. Je zde jasný rozpor, propast mezi občany a institucemi a tu musíme překlenout. Děkuji. Děkuji vám. A jako poslední řečník Bogdan Venta na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající, paní komisařu Děkuji, pane komisaři. Já podporuji začlenění výuky o EU do školních osnov. Historie fungování EU a vliv EU na každodenní život občanů to může a musí být součástí občanské nauky, historie a tak dále. Tak je to v mé zemi, v Polsku. Tyto informace jsou určitě přidanou hodnotou školního vzdělávání a poskytuje studentům informace, které jsou nezbytné k vnímání současného světa. Rolí školy je nejen vzdělávání, ale také výchova. Studenti musí čerpat také vzorce aktivního občanského života, musí být k tomu povzbuzováni. Kromě toho zde roste podíl lidí, kteří žijí v našich společnostech a pocházejí z oblastí mimo Evropskou unii. A jejich vzdělávání je důležité pro naši integraci. Mě by zajímalo, zda eh, zpravodaj podporuje tuto iniciativu s ohledem na podporu z komise. Děkuji a nyní dostává slovo komise. Pane komisaři, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Komise eh, vítá tuto zprávu o vyučování o EU ve škole. Dovolte mi poblahopřát panu Dragiči za skvěle odvedenou práci. Dávno jsme viděli rizika eh, toho, že mladí lidé se e, nezajímají o e, společnost. Potřebujeme zde opravdu propagovat prostřednictvím vzdělávání naše hodnoty. Každý mladý člověk v Evropě musí pochopit a sdílet naše základní hodnoty a musíme budovat Evropu, kde každý mladý člověk je schopen nalézt si svoje místo ve společnosti, a rozvíje svůj potenciál bez ohledu na svůj původ nebo své schopnosti. Co znamená konkrétně vyučování o EU ve škole? Plně souhlasím s tím širokým přístupem pana Dragičeho, který se odráží v jeho zprávě. Pro mě to jsou dva základní aspekty. Výuka o historii Evropy, o její kultuře a jazycích na straně jedné a výchova k občanství na straně druhé. A tyto aspekty jsou navzájem propojené. Bez znalosti Evropy není možné pochopit eh, základní hodnoty EU a znalost kultur a jazyků našich sousedů vede k aktivnímu evropskému občanství. Všechny tyto prvky vlastně eh, tvoří pojem evropského rozměru vzdělávání, tak jak o tom také hovoří zpráva pana Dragečiho. Samozřejmě na členských státech, aby integrovali eh, tento přístup do svých eh, školních osnov a kurikulí. Komise je ochotná podpořit členské státy v tomto úsilí, zvláště v souvislosti s programem Erasmus+. Před několika eh, lety eh, parlament a eh, komise se shodly na významných hodnotách a kompetencích, které jsou zapotřebí podpora těchto hodnot a mezináboženského dialogu vedou k tomu, aby se naši mladí lidé stali aktivním občany a to je významný prvek všech našich evropských iniciativ. V stávajícím kontextu je potřeba více než kdy jindy lépe chápat, ale také lépe předávat naše společné hodnoty. Před rokem, v březnu 2015, ministři školství Evropské unie přijali pařížskou deklaraci jako reakci na útoky Charlie Hebdo, tak aby lépe eh, podporovali občanství a eh, principy eh, nediskriminace a tolerance prostřednictvím vzdělávání. To je také cílem vzdělávací agendy 2020 eh, náš systém spolupráce s členskými státy. Pracuje se na prevenci, radikalizaci, rozvíjení eh, kritického myšlení a mediální gramotnosti. Vítáme eh, také to, že zpráva hovoří o programech, jako je Kreativní Evropa, Evropa pro občany Erasmus, plus při propagování aktivního občanství, jazykových eh, dovedností a kulturního uvědomění. V roce 2016 je eh, komise nadále odhodlaná plně financovat eh, programy pro evropské demokratické občanství. Také rozvíjíme virtuální vzdělávací platformy, například eTwinning, což je síť 300 tisíc učitelů, potom elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě School Education Gateway. Jsou to významné nástroje pro naše učitele, kteří jsou významnými aktéry Tyto platformy jim umožní přístup k vysoce kvalitním výukovým materiálům, podněcují je k vzájemné spolupráci a výměně osvědčených postupů. Komise bude eh, sledovat eh, využívání a aplikaci těchto nástrojů pro eh, zlepšování demokratického přístupu mezi našimi občany. A děkuji vám za tuto agendu a těším se na další spolupráci v této významné oblasti. Děkuji. Děkuji, vám mnohokrát, pane komisaři, tím